Vayan ocupando sus asientos. Vážení poslanci, poprosím vás, abyste se usadili. A prosím, připravte si kartičky k elektronickému hlasování. Máme velikou ctí informovat vás o tom, že tady dnes máme oficiální delegaci náboženských eh, vůdců na veřejné galerie, jedná se o náboženské představitele křesťanské komunity z Blízkého východu, z Iráku a Libanonu. Somos conscientes de la Jsme si eh, vědomi toho, jak obtížná je situace v tomto regionu pro celou řadu Eh, náboženských komunit, eh, včetně křesťanské, a proto bychom vám chtěli vyjádřit naši podporu. A vítáme vás v Evropském parlamentu.